I obrátím se i na pana kolegu Ševčoviče, budeme to velice pozorně sledovat a opět se k tomuto tématu vrátíme příště. Děkujeme, děkuji za slovo. Děkujeme, vážená paní komisařko. A já skutečně doufám, že naše občané a naše návštěvníci pochopili, že očekávám o nich, aby se opravdu zapojili a že je to na nich, že potřebujeme teda ten jeden milion ze sedmi států, čili opravdu máte možnost se zúčastňovat této iniciativy. Fabrice super, to je za EPP, kterého navrhuji na výbor ITRE. Máte nějaké připomínky k tomuto jmenování? Pokud ne, tak jsme to schválili. A nyní se dostáváme k dalšímu tématu na našem programu, a to je ústní otázka položena komise, pokud je o dokončení srovnávací tabulky po vstupu při makroekonomické nerovnováze. Madame Bowles va arriver d'un instant à l'autre pol za chviličku bude mezi námi, opravdu za chviličku čekáme ji, takže prosím, aby jsme byli trpěliví, protože to je autorka této otázky, takže skutečně bude obtížné bez ní zahájit rozprávu. Tak, výborně. A nyní autorka otázky má pět minut. Thank you very much. No, krát děkuji. Já chápu, že pan komisař není k dispozici, protože je na cestě do Washingtonu. Zdá se, že tohle se nám opakuje. Že není možné debatovat před komisaři, protože ve čtvrtek komisař vždycky někam jede. šestý balíček stanovil postup pro makroekonomickou nerovnováhu, což je důležitý prvek, který má podpořit pakt eh, stability a růstu. Znamená to, že se mají sledovat makroekonomické otázky, přičemž pakt se předtím zaměřoval na dluh a deficit. A důležitým prvkem je právě srovnávací přehled ukazatelů. Je to diagnostický nástroj pro komisi. V listopadu 2012 Komise doplnila další ukazatel o finančním sektoru pro růst odpovědnosti finančního sektoru. Abychom se vyhnuli nedorozumění, chci zdůraznit, že ukazatel pro finanční sektor vítáme. Parlament o něj dokonce v prosinci 2011 žádal. Já sice neříkám, že zvolený ukazatel je nesprávný, ale skutečnost je taková, že je celá řada možností. Můžeme si vybrat z různých typů ukazatelů. A komise bohužel vůbec nerespektovala šesti balíček, podle kterého má komise předkládat návrhy k připomínkám příslušným výborům Evropského parlamentu a také radě, pokud má v úmyslu zavést anebo upravit ukazatele nebo Prahy. A v tomto případě je zřejmé, že ta konzultace neproběhla. Parlament dostal informace o novém ukazateli několik dnů před eh, zveřejněním zprávy o eh, tom výstražném mechanismu v listopadu 2012. A kromě toho se zdá, že v radě konzultace proběhla, i když na technické úrovni. Takže se zdá, že v příslušných útvarech komise pořád ještě nepochopili, že parlament má stejná práva jako rada. A snad také není tak obtížné provést konzultaci s parlamentem. I když to třeba znamená neformální předložení nějakého návrhu sekretariátu. Výbor Ekon v minulosti dokázal, že pracuje efektivně a že spolupracuje s komisí a s radou v dobré víře. Já, co by předsedkyně výboru Ekon, jsem se pokusila celou věc vyjasnit prostřednictvím dopisů v prosinci a v lednu po zveřejnění nového ukazatele. Nedostala jsem od komise žádné rozumné vysvětlení. Komise prostě mohla připustit chybu a slíbit, že příště to bude lepší. když se něco podobného stalo s generálním ředitelstvím pro trh, pan Barnier něco takového udělal. Ale právě naopak komise tvrdila, že všechno proběhlo správně. Neměli jsme proto jinou možnost, než přistoupit k této otázce k ústnímu zodpovězení. Ta otázka je stručná, výstižná. Ocenili bychom jednoznačnou odpověď. Může nám komise vysvětlit, proč nekonzultovala parlament, když doplňovala ukazatel pro stabilitu finančního sektoru před zprávou v roce 2013 a domnívá se komise, že usnesení parlamentu z 15. prosince 2011 o srovnávacím přehledu postupu při makroekonomické rovnováze, když parlament žádal o ukazatel o finanční sektor, že to představuje konzultaci tak, jak to uvádí úvodní ustanovení 12 postupu pro makroekonomickou nerovnováhu. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo paní komisař. Děkuji za slovo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Ano, je mi to nesmírně líto, že pan místo předseda se nemůže zúčastnit, protože se samozřejmě zúčastnil i G20 a um, schůzky v Washingtonu, čili ano bohužel se mezi námi není. Než se dostaneme k jednotlivým podrobnostem vaší otázky. Ráda bych zdůraznila, ano, že jsme se věnovali této problematice, té výměně v korespondenci mezi váženou paní poslankyni a předsedou. čili ano, já jsem si jistá, že všichni členové vašeho výboru měli možnost se podívat na to, co v těchto dopisech bylo. Evropské komisie je líto, že eh, Evropský parlament pomoci, že Evropská komise u, těchto, mm, u tohoto postupu v rámci této srovnávací tabulky nekonsultovala parlament nebo nějak se vyhýbala názoru parlamentu, to nebyl náš záměr pokud jde o ten jedenáctý ukazatel, pokud jde o tuto naši tabulku, Evropská komise jednala přesně v souladu s nařízením, které se týká této oblasti a politické dohody již z konce roku 2011 mezi radou a parlamentem, pokud šlo o doplnění této srovnávací tabulky o ten jedenáctý ukazatel. Na základě tohoto nařízení MIP je právě úkolem Evropské komise upravovat technicky definice v rámci této srovnávací tabulky. To znamená, cituji, že komise pravidelně minimálně by se měla podívat na to, jak funguje tato tabulka, včetně všech ukazatelů, včetně Prahu obě metodologie, kterou využívá této oblasti a samozřejmě tam, kde je potřeba, mohla by je upravovat, končím citát. Samozřejmě, že chceme už se spolupracovat s parlamentem, o tom hovoříme právě v tom 12. bodu odůvodnění, to je pro Evropskou komisi nesmírně důležité. Politická dohoda této oblasti společně se s těmato dvěma institucemi v oblasti finančního sektoru byla dosažena v roce 2011. Jednak to bylo usnesení Evropského parlamentu z prosince a rovněž závěry ECOFINu v listopadu 2011. Ano, v roce 2011. Společně jsme na tom pracovali s Evropským parlamentem. 2010 tam už šlo o technickou implementaci, uvažování o toho, ohledně tohoto ukazatele, pokud jde o závazky finančního sektoru. A pokud jde o vaši otázku, ano, konsultace proběhla v roce 2011, tak to aspoň vidíme my a usnesení Evropského parlamentu bylo politické politickou reakcí na tuto problematiku. A zároveň svým způsobem jsme postupovali vůči parlamentu i vůči radě. Informovali jsme vás ve stejném okamžiku, čili eh, rovněž jsme využili i názory výboru pro ekonomické záležitosti. Mm, my víme, že v podstatě je to v souladu s mandátem, který má tento výbor poskytovat. Já ráda bych proto informovala Eh, i o tomto propočním přístupu Evropské komise. Ano, samozřejmě členské státy trpí makroekonomickými nerovnováhami mm, v, různých rozsah, v různém rozsahu. Tato tabulka je prostě implementována tak, aby to bylo v zájmu, co možná nejřeším. Samozřejmě, že to není perfektní nástroj, žádný ukazatel sám o sobě nemůže plně vzít v potaz problematiku finančního sektoru a všechny dopady na reálnou ekonomiku. A právě proto ta stávající tabulka prostě není není pojímána mechanicky, prostě máme zde i druhou úroveň různých ukazatelů, jsou zde možnosti zvažování dalších ukazatelů a tak dále. My jsme 10. Eh, dubna právě informovali o této eh, situaci a proto doufám, že tento můj projev objasnil celou situaci. Děkujeme a nyní za jednotlivé skupiny pan Dorfman má pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Vážená paní komisařko, vážení kolegové, my v Evropském parlamentu, Evropská um, lidová strana, jsme v roce 2011 řekli ano makroekonomickému dohledu. T, um, mezi Mezi tím to bylo implementováno, je to základní instrument společné ekonomické politiky Evropské unie. Já jsem již v roce 2011 um, se podílel na zpracování toho nařízení. Tehdy byla hlavní otázka, jakou roli se hraje Evropský parlament při eh, zpracování těch scoreboardů. Tehdy um, mm, je mi líto, že tady pan komisař není. Tehdy bylo jasně, přihla, eh, jasně přislíbil komisař Ren a eh, na tomto základě ten, eh, toho příslibu parlament souhlasil se změním toho nařízení. My jsme byli pro flexibilní zacházení a eh, tam mm, jsme dali důvěru komisi a nyní jsme svědky toho, 19.11. Ehm, bylo parlamentu sděleno, že je další indikátor a týden poté byly předloženy výpočty na tohoto indikátoru, takže jste s tím indikátorem počítali měsíce, aniž by o tom parlament věděl. To je velký problém. Já jsem tady na straně Eh, kolegyně um, Paul, předsedkyně výboru, nejde o to ten indikátor jako takový. My nechceme parlamentní debatu jenom o indiká- jednom indikátoru, ale um, my předkládáme pozměňovací návrhy, s kterými tady předkládají pozměňovací návrhy, s kterými nesouhlasíme. A o co tady jde? o, e, domnívám se, že pokud e, mluvíme o akceptování, akceptaci Evropské unie, tak to bude e, záviset na akceptaci celkové hospodářské politiky. Pokud se nám nepodaří v této zásadní otázce dostat lidi na svoji stranu, tak se nedostaneme dál. A akceptování nebude bez demokratického eh, zajištění, demokratické kontroly. O to jde. Eh, pokud někdo je eh, ze země jako Itálie, a, eh, tak si klade především tuto otázku v tuto chvíli. Lidé mají pocit, že rozhodování, která tady padají, které jsou, jsou parlamentně kontrolované a zatím stojí debata v parlamentu a to od nás požadují. Požadují, aby my, abychom my poslanci Eh, obhajovali tyto postupy v eh, členských státech, ale to my nemůžeme. Eh, a komise má stále více ten image byrokratické Evropy a to je ta hlavní škoda, o to jde. My potřebujeme právě v tuto chvíli konsolidaci. V obtížné chvíli potřebujeme nový přístup. A těmito e, způsoby se nám to nepodaří jistě. My, Evropská strana Lidová a parlament jako celé chce, aby makroekonomický dozor byl úspěšný. A komise tímto postupy jste k tomu jako komise tedy nepřispěli. A proto se domnívám, že ze strany parlamentu musíme dát požadavky. Za prvé, role parlamentu musí být zohledňována. To komise začíná postupně chápat. Lisabonské smlouvě je to také. To by měla také komise pochopit. Za druhé, Evropský parlament a rada jsou rovno cení partneři. A to se nestalo v tomto případě. Za třetí, otázka role um, Evropského squadboardu ehm, ehm, měl být ohledněn quiz, quizboardu. A to se neda, nestalo v této věci. Při každé další úpravě Paní komisařko, vy jste v souvislosti s flexibilitou o scoreboardu indikátorech, to je pravda. Každé další, každá další úprava tedy musí být včas sdělena parlamentu tak, aby, jak řekla paní Bowles, aby mohla proběhnout efektivní debata zde v parlamentu. Na závěr chci um, vznést jeden apel. Postupujte tak, aby to, co my chceme, bylo také efektivní, tedy scoreboard a makroekonomický um, dozor, uh, aby se osvědčili. Děkuji, paní Ferrera, dvě minuty. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Problém tady spočívá v tom, že jednotlivé instituce se málo věří, pokud je o legislativní proces. Já jsem byla spravodajkou v této věci, ve věci postupů při makroekonomické nerovnováze. A to nejsou vůbec technické záležitosti, to je to otázka politická. Jde o volbu ukazatelů oprách pro upozornění na tyto ukazatele. To jsou detailní záležitosti a na základě těchto informací se pak tvoří a nebo mění politika. A znamená to, že výběr ukazatelů má velký význam. Protože my musíme vědět, co poměřujeme a jaký má být výklad těch ukazatelů, aby bylo možné přijmout co nejlepší rozhodnutí. Paní komisařko, vy jste mluvila o tom textu. V úvodním ustanovení 12 tohoto textu se uvádí v angličtině, že komise by měla předložit návrhy k připomínkám příslušných výborů Evropského parlamentu a Rady v případě plánů na zavedení a úpravy ukazatelů a Prahu. To bylo dohodnuto. To je psáno. A na tomto základě spočívá dohoda mezi institucemi. Takže, když nám pošlete informaci o změně ukazatelů, paní komisařko, vy si opravdu myslíte, že to odpovídá duchu či liteře tohoto úvodního ustanovení? Já doufám, že komise se znovu zamyslí nad tím, jak provedla tuto změnu a napraví tu jednoznačnou chybu, která se dopustila. A obnoví tu dobrou víru ve vztahu mezi institucemi, protože ta byla narušena. Víc už říkat nebudu, nebu, nemusím dodávat nic k tomu, co říkala Shen Bolsová, předsedkyně tohoto výboru. Máme tady meziinstitucionální problém a určitě to zanechá určité šrámy, určité jizvy. Potřebujeme jasnější, transparentnější pracovní metodu v dalších legislativních fázích a těch nás ještě čeká hodně. A proto je opravdu zásadní, abychom postupovali na základě vzájemné důvěry a ne podezření. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme a nyní za Alde paní Silvie Kulá. Děkuji za slovo. Vážená paní Malstrom, jsem nesmírně ráda, že jste mezi námi. Proč? Protože jde o kolegialitu v rámci komise a ta otázka, které se věnujeme, podobně jako se o tom zmínila Eliza, Sharon Bowles, to je v podstatě o podstatě, o podstatě našich vztahů Evropě, když zde máme smlouvy, jak vypadá v současné době Evropa. Děláme skutečně všechno pro to, abychom spolupracovali, nebo spíše si podrážíme nohy. Hmm, o nic jiného nejde. Nejde o techniku, nejde o technické záležitosti. Elisa se o tom zmínila. Je zde určitá manévrovací plocha, nemusíme měnit smlouvu, nemusíme to zkomplikovat a přesto můžeme spolupracovat lepším způsobem. Já jsem byla zpravodajkou u šesti balíčku a mohu dosvědčit, že to byl bod nesmírně poměrně dlouhého jednání a proto je zásadní, aby tento postup probíhal v kvalitní atmosféře. Ano, máme zde ten text, my jsme o tom hovořili, připravili jsme o všichni tři. Proč nejsme schopni se dohodnout ohledně těchto ukazatelů? O tom se zmínila Eliza a tím se dostáváme k celé podstatě. Ne, že bychom si chtěli udělat radost, abychom měli nějakou hezkou srovnávací tabulku. Nemáme zde eurozónu, která rozhodovala o určitém přístupu, který byl opravdu teda otázka pomoci, deficitu a tak dále. U šesti balíčku zde máme nové nástroje. Poprvé, poprvé konečně se snažíme podívat společně na to, co se nám nedaří. Ekonomické záležitosti dotknou se těch věcí, které mají dopad na každodenní život našich občanů. Nezaměstnanost, mzdy, hodinová sazba, je to spravedlivé a tak dále. To je ta rozpráva. Pokud o tom nebudeme debatovat, dobře, pokud náš parlament nebude schopen alespoň přijít s našimi argumenty, já netvrdím, že zde máme nějak převálcovat. Ty ostatní ovšem musíme mít alespoň prosto k diskuzi. Pokud tomu tak nebude, tak celé toto dobrodružství evropské prostě selže. Lidé v současné době opravdu nechápou. V podstatě tento to, že zde pochybňujeme jednotlivé záležitosti, máme zde pochybnosti, ať už jde o Brusel nebo Berlín, ehm, to v podstatě je voda na mlín populistů, kteří prostě se snaží získat nějaký a posunout Evropu někam jinam. A proto bychom měli reagovat inteligentně. Máme nástroje, které máme k dispozici, protože pokud ne, tak kolektivně prostě selžeme. Myslím si, že musíme na náš evropský program dát otázku zaměstnanosti, ekonomiky a ne pouze po, uh, otázku nějaké kontroly sdílených dluhů a podobně. Děkujeme, pan Filip Lambert, za, za děkuji. Eh, milá kolegyně, eh, děkuji za slovo. Rád rád bych podepsal všechno, co řekla moje předřečnice. Vážená paní komisařko, já jsem si vyslechl váš projev a nyní se obracím na vás. Pan Oli již rovněž hovořil na toto téma, ovšem já tomu nevěřím. Ano, už od prvního přijetí tabulky srovnávací jsme o tom hovořili. Měli jste nás konzultovat, nedošlo k tomu. U druhé srovnávací tabulky stejný postup, žádná spolurozhodovací eh, záležitost. Dvakrát se nás podvedli, dvakrát dvakrát. Čili tato důvěra, kterou jsme měli a kterou máme ve vaše DG, je nulová, protože opravdu toto DG prostě nechce dát ty základní parametry do této tabulky. Pokud je o produktivitu například, zajímá nás produktivita práce, ovšem zapomínají na energetiku, na zdroje, a rovněž pokud jde o produktivitu kapitál nerovnosti. Ano, vždy to je něco, na co se nemáme vůbec, čemu se nemáme eh, vůbec věnovat. Máme zde 25% našich lidí, kteří žijí pod právem chudoby a vy otáčíte, eh, zavíráte oči a já si opravdu myslím, že konečně Evropská komise musí změnit svůj přístup a podívat se opravdu realitě eh, otevřeně do očí. Jinak je to časovaná bomba. Děkujeme, paní Svenbern. Děkuji, paní předsedkyně. Já a jako mnozí v tomto parlamentu sdílím znepokojení ohledně toho, jak komise přistupuje k tomuto parlamentu, co se týče převomocích, přenesených pravomocí v tomto případě, ale i v jiných, včetně reformě eh, legislativy o derivátech. Um, rozho- schválení testu na úrovni 1, pak základní eh, rozhodnutí na úrovni 2 a obejití parlamentu přijímáním rozhodováním z tak, v tak krátkých lhůtách, že nemáme čas se k tomu vyjádřit, aniž eh, na to, aby nás někdo poslouchal, tak to se stává běžným. Komitologie, přenesené pravomoci, implementační opatření, regulace technických standardů, to jsou možná slova, kteří moji voliči nikdy neslyšeli, ale Ehm, jak říká jeden evropský federalista, 98% evropské legislativy si nyní dělá tímto způsobem a méně než 10 lidí v parlamentu a 50 lidí mimo Brusel to chápe ten systém. Není divu, že lidé e, soudí, že evropské rozhodování je nedemokratické. E, odůvodnění přenesených pravomocí implementační e, prováděcích opatření je, aby legislativa byla flexibilnější a mohla se přizpůsobovat změnám, s čímž teoreticky souhlasím, ale když se to neděje skutečně demokratickým způsobem při respektování ducha smluv i litery smluv, tak to není o nic lepší než um, něco jiného. V principu tedy souhlasím, ale ve skutečnosti potřebujeme eh, opatření pro finanční závazky v makroekonomických srovnavacích tabulkách, ale jsou různé způsoby, jak to měřit. A vzhledem k názorům SRB eh, jsou jiné než eh, názory v komisi, jinak než jedno, unilaterální roz, jednostranná rozhodnutí bez řádné konzultace. Je to další případ, kde si komise myslí, že oni to, ona to ví nejlépe. Pokud má být EU relevantní pro občany v každodenním životě, tak toto není způsob, jak toho dosáhnout. Musíme zajistit eh, přijetí korektních postupů, aby takové, takové nerovnovážné zacházení s s zákonodárným sborem eh, již k tomu nedokázalo a aby se aplikovaly správné postupy. Děkuji paní Swinburne. Pan Klute tady není, pan Klute tady není, eh, takže slovo má kolegyně, kolega Zalstra za nezařazené. Paní předsedkyně, parlament je znepokojen tím postupem v případě srovnávacích eh, tabulek, které jsou částí takzvaného six-pack six legislativy. Takže se eh, tedy všichni posuzují podle ekonomické legislativy. Pokud toto uh, six-pack byl přijat, tak uh, moje eh, frakce byla proti, protože národní suverenita je něco, na co musíme být pyšní, není to nějaký historický um, zbytek. Všichni vidíme v naší zemi, že nezaměstnanost je příliš vysoká, deficit je příliš vysoký nebo regulace příliš těžkopádná. A Mm, takže se zdá, že je třeba, aby tady byly ty srovnávací tabulky, které ukazují, že eurozóna je nestabilní. Německo má příliš velkou váhu, ale to není chyba Německa, že jiné země nejsou schopny konkurovat. Ostatní země musí zajistit, aby jejich ekonomiky byly konkurenceschopné jedno, jestli máte srovnávací tabulky, protože ty nepožu, může, nemůžete si konkurovat v rámci eurozóny a budou muset opustit eurozónu některé státy. Když mluvíme o postupech eh, scoreboardu místo eh, implikace převášení pravomocí do Bruselu, ukazuje, že tady nehovoříme o sociálním státu, a, eh, ale o pravomocích a to se platí i pro komisi. Zda se dodržují správné postupy, to je jedno. Členské státy musí ukázat, že oni jsou zodpovědní za prosperitu svých občanů a jejich místo ve světě. Děkuji. Ehm, dále tady máme pana Guatieriho, který má jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. To, že neproběhla konzultace s parlamentem o ukazatelích makroekonomické nerovnováhy, to není důležité samo o sobě. Je to také obecný signál toho, že Evropská komise nesprávně chápe úlohu a vztah s Evropským parlamentem vzhledem k novým pravomocem hospodářské zprávě, které parlament dostal. A to je ten základní politický bod – jak to potvrzuje i toto. A v rámci této epizody metodologická otázka spočívá v tom, že nejsme spokojení s tím, jak Evropská komise využívá postup při makroekonomické nerovnováze. Měli bychom na tu nerovnováhu pokazovat na základě reciprocity nerovnováhy, na základě toho, jaké jsou plusy, jaké jsou náklady pokud rostou, přestože neroste efektivita práce. Ale tento postup, který se využívá jako doplněk paktu stability a vychází z filozofie těch, kdo jsou šikovní a těch, kdo musí dělat domácí úkoly, to je ten základní problém. A bude těžké napravit tento vztah s Evropským parlamentem, pokud to bude mít i vliv na, našeho, na naše hospodářské zprávy. Děkuji. A nyní paní Kleva Kekuš. Evropský parlament by měl být více zapojený. Všichni to říkali, já mohu jenom zopakovat, co už říkali předřečníci. Přehled pro postup při makroekonomické nerovnováze by měl být jedním z nástrojů nebo jedním z prvků, které komise využívá v hloubkové analýze. A mělo by se to zohlednit. Ale bohužel, pokud jde o sdělení a prognózy z minulého týdne, kde bylo i Slovinsko, nevidíme žádnou vazbu na hodnocení jednotlivých zemí na základě ukazatelů a politických závěrů komise. Hodnocení Evropské komise je velice důležité, velice často má velkou váhu, třeba ve vztahu německé ekonomice nebo k OECD. Já rozhodně souhlasím s tím, že debata o uplatňování mechanismu pro dohled nad makroekonomickou nerovnováhou by měla být demokratičtější. Mělo by se zohlednit postavení Evropského parlamentu. Děkuji, pan Sanchez Presedo. Dokrát děkuji, paní předsedkyně. Prevence a korekce makroekonomické nerovnováhy je klíčovým prvkem hospodářské zprávy v Evropě. Vyžaduje transparentnost a otevřený proces demokratické diskuze, který chrání zájmy všech evropských občanů. A proto se musí zapojit i Evropský parlament, musí na to dohlížet. Stanovení ukazatelů je politický nástroj na nejvyšší možné úrovni. Je to demokratická záležitost, ne záležitost byrokratická, protože jde o to, že je třeba zajistit eh, dobré fungování výstražného postupu a korektivních postupů. Musí se to dělat v rámci parlamentní demokracie a jenom tak je možné zajistit dobrou zprávu. A k tomu potřebujeme tři věci. Za prvé, to, co se stalo v minulosti, to, že parlament dostal informaci pozdě, to je nepřijatelné. Za druhé, jde o to, že se ke spoluzákonodácům nepřistupuje jako k rovnoprávným partnerům. A za třetí, Nemůžeme mít symetrické zacházení se zeměmi, které mají a které nemají deficit. Děkuji. Máme tady dva kolegy, kteří žádají o slovo v rámci spontánních řečníků. Nejprve pan Kutaš, prosím. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mă alătur și eu colegilor care au criticat lipsa de... Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ano, no, připojím se k těm kolegům, kteří kritizovali eh, nedostatečnou informovanost, pokud jde o aktualizaci srovnávací tabulky o makroekonomické nerovnováze 10. dubna jsme měli výsledky poslední iniciativy, poslední analýze a já mám pocit, že zde opět chybí základní informace, například přebytek, jakožto jeden z těchto důležitých ukazatelů. U nás například v Německu je to 6% přebytek a není to explicitně zapojeno, začleněno do této analýzy. Ovšem například i snižování národních příjmů, pokud jde o mzdy, to se využívá jakožto model, který bychom měli uplatňovat nadále. Já si myslím, že že pokud chceme opravdu odstranit nerovnováhu mezi centrální ekonomikou a periferními ekonomikami, tak musíme samozřejmě eh, posilovat konkurenceschopnost a zároveň i eh, poptávku v těch periferních oblastech. Děkujeme. A poslední řečník v této části. Makroekonomická nerovnováha v případě dluhové krize sehrála svoji roli a e, udělala nám bolestivou lekci. Ekonomický růst totiž nelze nařídit. E, to ne, ne, nefungovalo to s paktem stability ani s trojkou. A e, zkrachuje na tom podle mého názoru i hospodářská politika unie. E, Poklady se přitom v jednotlivých zemí mění. Každý Mm, stát má své vlastní výzvy a musí je eh, vlastními prostředky řešit. Je na, na čase, aby EU eh, e um, ehm, uznala členské státy jako rovnoprávné a eh, přestala sázet na centralismus. Transferová unie je již dost pochybná. Eh, Vrá- hospodářská vláda v rámci EU, ehm, že je možné udělovat sankce za eh, přebytky obchodní bilance, to skutečně ukazuje, že toto není správná cesta. Jménem Evropské komise nyní má slovo paní komisařka Malstrom. Děkuji. Ehm, Nejprve několik konkrétních otázek, co se týče produktivity a jeho začlenění do srovnávací tabulky a mechanismu varování. Je tam mm, je to pomocný indikátor, stejně jako další indikátory, produktivity, výdaje, mm, investice, jednotkové náklady, pracovní síly, a, což měří produktivitu pracovní síly a tak dále komise implementuje takzvané, takzvanou inteligentní asymetrie. Tam jsou jednak deficity běžného účtu, jednak přebytky běžného účtu, běžných účtů. Um, ale uh, ty jsou různé, proto ty tlaky nemají být symetrické. My jsme vypracovali celou zprávu na toto téma, kterou si můžete prostudovat k dalším diskusím v této důležité věci. Jak už jsem uvedla, a jak eh, komise mm, zdůrazňuje, my přikládáme velkou důležitost spolupráce s parlamentem. Indikátory finanční sektoru eh, neměly eh, toto obcházet. Ehm, marže ehm, skutečně časové lhůty na oznámení jsou krátké. Technické práce v službách komise byly uzavřeny teprve v polovině listopadu a mm, Mm, komise byla přesvědčena, že parlament tomu již dal zelenou. Komise udělala všechno proto, aby e, se tento indikátor dostal do tabulky včas před e, zavedením mechanismu včasného varování. Bylo to provedeno v dobré víře. Komise ujišťuje parlament, že bude včas informován o budoucích změnách MIP, e, srovnávacích tabulek MIP. Komise plně souhlasí s parlamentem v tom, že eh, jediný možný způsob je vzájemná podpora a vzájemné posilování našich institucí. V současné situace, kde dozor nad makroekonomický nerovnováhou musí být rychlý a funkční, by se měla využít každá příležitost eh, konstruktivnímu postupu na mezinstitucionální úrovni. Jak pravděpodobně víte, místo předseda RN přijde do výboru Ekon a bude připraven jednat o dalších otázkách. Děkuji, paní komisařko. Tímto je rozprava uzavřena. Máme tady návrh rezoluce na závěr rozpravy. Hlasovat se bude v 11.30. Tímto přerušuji zasedání až do hlasování v 11.30. Děkuji.